Přichází pan předseda. Good morning, everybody. Dobré ráno, dámy a pánové. Zahajuji naše dnešní zasedání. První bod na našem pořadu jednání je zpráva paní Kilnísiln, ženy a změna klimatu. Máte čtyři minuty, paní eh, zpravodajko. Děkuji vám, pane předsedo, drazí kolegové. Dovolte, abych poděkovala svým kolegům.